Kolegové, dobrý den. Hallo, guten Morgen, liebe... Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Máme eh, velmi nabitý pořad jednání a proto navrhuji, abychom se rovnou pustili do naší práce. Nejprve musíme přijá, přijmout pořád jednání na dnešní den. Paní Andreasen se k tomu hlásí. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych vás požádala, abyste k agendě tohoto pořadu jednání eh, připojil diskuzi o mé eh, jmenování první místo předsedkyně do tohoto výboru, pokud jde o komentáře pana Jenskajera, které nebyly pravdivé a poškodily mě a které také ovlivnily hlasování, eh, pokud jde o moje jmenování. Eh, tato žádost pozměnit pořád jednání je tedy uh, předložena a já bych chtěla, aby se k tomu vyjádřili, chtěl, aby se k tomu vyjádřili frakce. Vážená paní kolegyně Andreasen, pokud jde o střed mezi vámi a kolegou Gajerem, tak se do toho nechci vměšovat, ale chtěla bych upozornit na to, že to nic nepřinese a proto bych chtěla naléhavě nabádat k tomu, abychom se takovýmto záležitostem vyhli. Je pěkné, uh, když uh, tedy to chci sice dále rozvádět, ale myslím si, že to není dobrý nápad. Um, druhý řečník pan, na toto téma, pan Gajer. Já jsem se k tomu již vyjádřil na zasedání koordinátorů a rád bych to udělal ještě jednou, protože jsem vycházel z chybných faktů Možná, že jsem ehm, se mnou příliš zahýbal můj temperament a já se za to omlouvám. To, že jsem ovlivnil kolegyně a kolegy, to je něco, na co mohu asi nejméně odpovědět. Pamatuji si, že různé frakce se na toto téma vyjádřily tak, že podpoří vaši kandidaturu a to především proto, že eh, se tady používá princip de Hond je to považováno za první prioritu uplatňovat tento systém a zda jsem mohl ovlivnit kolegyni Gressle, to opravdu nevím, na to musí odpovědět ona. Ja, gibt es weitere Wortmeldungen? Hlásí se ještě někdo další, pan Mulder? Já samozřejmě vždy rád diskutuji o čemkoliv, ale nevidím uh, jaký výsledek by tato další rozprava přinesla. Měli jsme tajné hlasování a výsledek je takový, jaký je a mm, pokud eh, já tady nevidím nic špatného na celém tom postupu, eh, Možná, že někdo si na to může stěžovat, pokud tam bude vidět nějaký problém, ale myslím si, že nemůžeme zvrátit hlasování. Je tady nějaká jiná politická skupina, která by se k tomu chtěla vyjádřit? Pan Baton. Děkuji, pane předsedo. Já jsem překvapený, že jsem dostal hlasovací lístek, ale nesměl jsem hlasovat a to je něco, co mě skutečně zarazilo. Also Kollege Bartung, soweit ich ihn... Uh, pokud vím, tak vy jste neměl právo hlasovat, protože frakce už byla zastoupena někým jiným. A proto, pokud jde o hlasování tady vepředu, tak jsme se seznamem kontrolovali, zda hlasují opravdu jenom ti, kteří mají právo hlasovat na předsednictvu eh, byli kolegové přítomni a kontrolovali eh, sčítání hlasů, takže proto není možné proti němu nic namítat. V tuto chvíli už se nikdo nehlásí za frakce, takže prosím nyní hlasujme o žádosti paní Andreasen, tedy o tom, zda tento bod bude zařazen na pořad jednání nebo ne. Kdo je proto, abychom tam zařadili tuto diskuzi, prosím přihlašte se. Můžeme hlasovat otevřeně. tak budeme hlasovat elektronicky. So, vote is open. Zahajuji hlasováním. Äh, Takže z nezařazených může hlasovat pouze jedna osoba. Zahajuji hlasování. Můžete hlasovat, končím hlasování. Tady vidíte výsledek. 17 lidí hlasovalo a 15 bylo proti, jeden byl pro a jeden se zdržel, takže tím pádem pořad jednání nezměníme. Tím pádem můžeme tedy pořad jednání schválit v této podobě. Máte eh, nějaký další požadavek nemáte, dobře, tak je pořad jednání schválen a dalším bodem je schválení zápisu. A tady máme odkaz na, na příslušný zápis. Nikdo mi nepředložil žádné připomínky a proto můžeme přejít k dalšímu bodu, číslo čtyři. Jde o jmenování člena účetního dvora a tímto na tomto slyšení v našem výboru vítám pana Bodilia Tome Muguruci, Mugurucu. Srdečně ho vítám. Spravodajkou je paní Ines Ayala Sender. A naplánovali jsme další postup tak, že nejprve udělíme eh, slovo eh, členu, novému členu. Vyjádří se, potom paní zpravodajka položí určité otázky a poté, až odpoví, tak i ostatní kolegové budou mít možnost položit své otázky. Takže v tuto chvíli vás eh, srdečně vítám a prosím, abyste se představil. Eh, vemte si prosím ten levý mikrofon. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové je to pro mě velká čest, eh, že jsem byl pozván na váš výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského eh, parlamentu jakožto španělský, španělský kandidát na post účetního dvora. Všichni máte k dispozici můj životopis i odpovědi na váš dotazník a proto dovolte, abych eh, tyto úvodní minuty věnoval určitým aspektům mého vzdělání a profesní kariéry, které podle mě jsou nejvíce relevantní pro případnou funkci jakožto člen účetního dvora. A takže já jsem tedy skončil právnickou fakultu a e, stal jsem se inspektorem veřejných financí a e, vždy tedy moje profesní kariéra byla spojena s veřejnými financemi. Byl jsem tedy inspektorem přes veřejné finance a specializoval jsem se na inspekci e, daní a audit e, veřejných financí a takže jsem se seznámil s právními i praktickými aspekty rozpočtového cyklu. Já Já mm, mm, ve svých funkcích jsem se zaměřoval na různé aspekty aplikace daňového systému, především co se týče daně z příjmu právnických osob. Specializoval jsem se na účetnictví, finančnictví, které e, e, toto představuje. I jsem se zúčastnil na přípravě různých velkých daňových reformách a tak jsem i pro, prohloubil svoje ekonomické rozpočtové znalosti. V této době jsem i si rozšířil finanční eh, studie v oblasti finančnictví ve Spojených státech, eh, kdy jsem eh, získal tedy stipendium a studoval jsem na univerzitě veřejné finance. Také chci zúraznit, že mám zkušenosti jakožto i člen správního e, soudu, což je nezávislý orgán, e, který kolektivně řeší, projednává stížnosti daňových poplatníků proti e, rozhodnutím finanční zprávy. V roce 96 jsem změnil činnost, protože jsem vstoupil do kabinetu předsedy vlády. Nejprve jako šéf odboru pro ekonomické sociální záležitosti a poté jako eh, ředitel rozpočtového úřadu. A já jsem radil eh, předsedovi vlády v oblasti přípravy rozpočtu a v oblasti eh, plnění rozpočtu, obecně řečeno. V těchto letech, předtím než eh, vlastně vstoupilo v účinnost euro, tak činnost španělské eh, vlády především se zaměřovala na plnění maastrichtských kritérií a mm, když šlo o to skonsolidovat veřejné finance, reformovat a stabilizovat je. Také v tomto období jsem se zúčastnil činnosti v rámci příprav a vyjednávání španělské pozice, která se týkala finančních výhledů Evropské unie unie na období 2000 a 2006, což mi umožnilo lépe se obeznámit s komunitárním rozpočtem. Jakožto ta, státní tajemník pro telekomunikace a pro informační společnost v letech 2000 a 2002 jsem eh, získal další náhled na rozpočet, eh, jakožto ten, kdo měl na starosti jeho plnění a od roku 2004 jsem hm, poslancem v dolní hm, sněmovně, dolní komoře a eh, také i tam se zaměřuji na veřejné finance jakožto člen eh, hospodářského eh, výboru a jsem i mluvčím eh, mojí politické frakce a také jsem členem rozpočtového výboru. Eh, moje profesní kariéra eh, má za sebou 25 let eh, ve veřejné službě, jakožto vysoký úředník i poslanec. A především jsem se zaměřoval vždy na veřejné finance v nejrůznějších aspektech rozpočtového cyklu a to jak z pohledu příjmu i výdajů rozpočtu. Myslím si, že na základě vzdělání, které mám, na základě profesní zkušenosti, mohu efektivně a pozitivně přispívat eh, plnění úkolu účetního dvora ve smyslu uh, uh, smlouvy Unie. Pane předsedo, než skončím, tak ještě dovolte velice stručnou úvahu, která se týká uh, fungování eh, a úkolů účetního dvora eh, v této epoše. Zažíváme e, krizi ekonomickou, finanční, rozpočtovou a e, je to doba, kdy e, nemáme dostatečné veřejné zdroje a občané hodně očekávají od veřejné moci. V takovéto době jako nyní, to znamená velice dobré řízení veřejných zdrojů a to podle klasických ekonomických principů, efekti, podle principu efektivity a účinnosti, ale znamená to i větší transparentnost, zodpovědnost, skládání účtu a neustále nezávislé vyhodnocování způsobu e, řízení veřejných politik. Účetní dvůr, jakožto nezávislý externí auditor, má hodně e, co e, přinést pro posílení důvěry občanů v efektivitu a dobrou zprávu e, veřejných politik Unie. Děkuji a jsem vám samozřejmě k dispozici, pokud budete mít nějaké otázky následně. Gracias, señor Tome Muguruza for your present. Mnohokrát děkuji panu Tomému Mugurozovi za prezentaci a nyní předávám slovo zpravodajci paní Ayala Sende. Děkuji, pane předsedo. I já chci zde eh, přivítat eh, pana Mugurusu na našem výboru rozpočtovou kontrolu. Já mu nezávidím vaši situaci, protože je to situace velice obtížná, poněvadž vlastně poprvé zde v parlamentu eh, došlo k tomu, že vláda jmenovala, nominovala jednu osobu, která prošla tady vše, vším tím slyšením a byla odsouhlasena i v plénu Evropského parlamentu a poté eh, eh, a byla to osoba tedy nezávislá, kompetentní, vzdělání a eh, v podstatě plnila ty základní aspekty, což je především nezávislost členů účetního dvora, to znamená nezávislý vůči různým tlakům či eh, státní správě země původu. Ale je pravda, že poté tedy tato kandidatura byla stažena a eh, Teď jste byl představen vy jako nová nominace, nový návrh a když si porovnáme tady vás s vaším předchůdcem, pokud je věk, profil, profesionalitu, tak eh, tak jediný rozdíl, který z toho vyplývá, je právě problém nezávislosti. Jak asi určitě chápete, jak jste očekával tuto otázku. Takže moje první otázka je, můžete nám vysvětlit, eh, proč došlo k této změně a je zřejmé, v souvislosti s vaší nezávislostí a v souvislosti s, tímto, mm, s touto nominací. Nás to zajímá. A dále. Nezávislost je zásadní pro tuto funkci a jak to vypadá, a jasně to i vyplývá ze všeho, vy jste nyní členem předsednictva EPP, tedy mm, Lidové strany, nejenom, že jste poslancem, eh, eh, protože Eh, to jsme tady vždycky měli poslance, bývalé poslance, ale vy jste členem předsednictva a vlastně eh, polovina vaší odměny vyplývá z této funkce. A kromě toho jste generálním tajemníkem eh, takové velké jedné nadace, takže to v podstatě je takový think tank vaší politické rodiny. Takže se na to ptám a to bych chtěla, abyste nám vysvětlil, a eh, jak tedy obhájíte svoji nezávislost v tomto světle. A dále také i eh, vy hm, jste se podílel na volebních programech eh, Lidové strany. Nejenom, že jste členem hm, politického předsednictva strany, ale vy jste byl tou osobou, která měla na starosti právě přípravu hm, volebního programu Lidové strany. A eh, co se týče tedy těch ekonomických stránek, a i o tom se jasně mluvilo v tisku. A dále, ještě vám chci říci, vaši předchůdci nebo váš předchůdce eh, a potom jsme tady měli i pana profesora Vareu a eh, a mm, pan eh, předseda Asnar nejprve tedy, eh, eh, tedy před, zamýšlel tohoto kandidáta, který měl na starosti i přechod ve Španělsku přechod na euro a nakonec zase změnil názor a vyměnil ho za vás. A mm, pan Barea asi by byl více nezávislý na vládě EPP a určitě jeho profesní profil je v tomto smyslu lepší, více nezávislý. A teď, pokud je o Další otázky. Vy jste mm, měl eh, na starosti eh, ty různé sítě, tedy ten program sítě, projekt sítí ve Španělsku a eh, moje strana eh, ve Španělsku. Já jsem také byla poslankyní, tak to vím, takže eh, i mm, já mm, vím, jak to tam eh, bylo tedy s plněním rozpočtu. Vy jste mm, a co se týče tohoto projektu. Ale my tehdy víme, že jsme neměli dostatečné informace a že vůbec to nebylo transparentní, ten způsob, jak se tam přijímali a odsouhlasovali plány. Takže to by mě zajímalo, protože to je důležité do budoucna pro případ vašich zpráv, kdy je třeba respektovat transparentnost a plné poskytování informací nám. A dále poslední otázka, která se týká něčeho, co e, pro nás je takovým samotným principem a to je na konci toho dotazníku, tak vždycky parlament jakožto instituce se ptá, e, co se stane v případě, že nebudete jmenován. To znamená, když e, parlament zamítne vaši nominaci. A parlament jakožto instituce historicky vždycky a, a, a hájí tedy názory občanů, které přímo zastupujeme a tedy, že e, naše názory musí být respektovány a braty v pota, brány v potaz. Takže v tomto případě, když naše stanovisko ohledně vašeho jmenování bude ne, e, tak jaká bude vaše reakce? Ta vaše odpověď tam v písemné podobě není uspokojivá. Vy tam říkáte ano, akceptoval bych, že e, zde nepříznivé stanovisko parlamentu, znamená, že okamžitě stáhnu nominaci, ale vy tady říkáte, že požádáte vládu, aby e, zvážila vaši e, nominaci, což opět pochybňuje trochu vaši nezávislost. Takže co byste e, řekl k tomuto, že byste se obrátil na vládu případně a že byste vlastně takto vy přímo neakceptoval rozhodnutí parlamentu? Co vy na to? Ano, mnohokrát děkujeme paní zpravodajce, paní Ayala Sender za položené otázky a nyní bych předal slovo panu Tomé Mogurusovi, aby na tyto otázky přímo odpověděl. Máte slovo. Muchas gracias, eh, eh señor eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, eh. Paní Ayala Center mi položila hodně otázek a já se pokusím detailně je postupně probrat. A, a pokud něco nebude jasné, tak mi to prosím řekněte. E, mm, mm, ta vaše první úvaha se týká mé nezávislosti jakožto člena účetního dvora. A mm, pokud budu jmenován členem účetního dvora, tak je zřejmé, že e, Eh, eh, budu pracovat pouze pro účetní dvůr, to je i podle eh, ve smyslu statutu. To znamená výlučně se budu věnovat této funkci ve smyslu i smlouvy. To je něco, co mi je úplně jasné, že musím udělat a k tomu se zavazuji. Nezávislost. Nezávislost, to je nezávislost výkonu funkce. A já si myslím, že tady to lze doložit i e, na základě mé profesní kariéry, vzdělání a e, funkce člena účetního dvora je funkce odborná, technická, kdy se řeší technické parametry a kdy e, i Eh, vlastně eh, člen účetního dvora se opírá o technickou eh, spolupráci svých spolupracovníků, takže tam jde o mm, profesní kompetentnost členů účetního dvora. A i toto je zakotveno ve statutu eh, eh, účetního dvora, který obhajuje nezávislost členů. A já jsem byl inspektorem eh, na ministerstvu financí, inspektorem přes daně a já znám různé praktické aspekty plnění realizace rozpočtu. Se vším tím jsem se seznámil ve své kariéře, takže to si myslím, že hm, proto hovoří. Za druhé, nebo za prvé, se ptáte, Eh, jaký mám názor na okolnosti, eh, za kterých tedy jsem byl takto nominován, protože španělská vláda stáhla jednoho kandidáta a předložila jiného a potom já jsem to byl, takže to je eh, téma, které bylo trochu kontroverzní i tady ve vašem výboru. Vím, že se to projednávalo, ale samozřejmě já nemohu hovořit za španělskou vládu. A ani. Mm, eh, takže já se nemohu tady vyjadřovat na adresu jiných osob. Vy jste zde zmínila pana Koronu, Eh, španělského profesora, kterého já respektuji a kterého já znám již více než 20 let, takže já zde bych rád, aby váš výbor mě posuzoval na základě mého vzdělání, mých zkušeností, eh, profesní kariéry a samozřejmě já tady nemohu se, to chápete, vyjadřovat na adresu jiných osob. A teď eh, eh, to, že jsem členem eh, výkonné rady lidové strany, to je známá věc, i to vyplývá z dotazníku. A já myslím, že velice jasně jsem to vysvětlil v dotazníku. Tam je přímá otázka na toto téma a vy víte, že to je i Eh, vy víte, jak je to upraveno ve statutu účetního dvora, to znamená, pokud budu jmenován členem účetního dvora, tak samozřejmě okamžitě budu muset rezignovat na všechny další funkce eh, v lidové straně i eh, budu muset i rezignovat na funkci poslance ve španělském parlamentu. A Eh, já eh, veškeré své znalosti, schopnosti dám k dispozici eh, účetnímu dvoru, abych tam mohl plnit funkce, které členům účetního dvora ukládá smlouva. Dále vy zmiňujete tu moji funkci generálního tajemníka FAE, to je taková politická nadace. To není přesné. Já jsem byl generálním tajemníkem FAES v letech 2024 a kdy se zakládala, vytvářela, formovala tato nová nadace a od roku 2004 jsem eh, běžným řádným členem mm, eh, eh, tedy těch patronů v uvozovkách nadace, kteří ale nemají žádné výkonné funkce, protože tam máme generální tajemníka, máme tam k tomu i výkonného ředitele. Byl jsem ředitelem eh, úřadu pro přípravu rozpočtu eh, v letech 98 eh, a 2000 a já jsem měl tu čest, že jsem nastoupil po profesorovi Bareovi na tento post, což je osoba, která má za sebou vynikající akademickou kariéru, působil i jako vysoký úředník, jako státní tajemník eh, v různých vládách, tedy osoba s velkou prestiží v naší zemi. A k čemu došlo v tom okamžiku? Je, že došlo k reorganizaci a k reorganizaci tedy eh, eh, té eh, struktury nebo těch úřadů a odborů, které pomáhají mm, nebo fungují v kabinetu na úřadu vlády. A takže byl hm, hm, a Eh, takže tam eh, byl vytvořen ten úřad pro plnění rozpočtu pod vedením pana profesora Barea. Víte, že to byla eh, důležitá epocha, kdy Španělsko konsolidovalo své finance. To začalo v roce 96, kdy jsme museli pracovat na splňování kritérií pro vstup do eurozóny a pan profesor Barea má za sebou obrovské zkušenosti a hm, On mm, i e, byl aktivním e, profesorem e, a působil na různých fórech, takže on ale dal přednost tomu, že se stáhl z této funkce a já jsem nastoupil po něm do funkce, se kterou začal pan profesor Barea na tomto úřadu pro rozpočet. Další věci ještě se ptáte. Ptáte se. I, uh, Eh, jak to bylo, když jsem eh, působil jako státní tajemník pro telekomunikace a informační společnost. To bylo od roku 2000, kdy došlo k reorganizaci ve španělské vládě a eh, kdy vlastně poprvé Eh, poprvé byla vytvořena funkce státního tajemníka, tedy administrativně byla vytvořena funkce, která měla na starosti nejenom otázku regulací, telekomunikací, internetu či audiovizuální služeb, ale také i dalším úkolem eh, tohoto úřadu bylo koordinovat hm, horizontálně koordinovat veškeré aktivity všech rezortů eh, pro posilování informační společnosti Eh, eh, tedy eh, a to ve všech možných ohledech, třeba co se týče e-government, tedy veřejné státní zprávy, zdravotnictví, školství, hm, co se týče i zapojení, většího zapojení malých středních podniků do informační společnosti. Takže my jsme na to vytvořili koordinační program, kdy jsme koordinovali všechny možné zdroje, které by bylo možné vynaložit Eh, eh, na tyto projekty, na tyto návrhy. A eh, můj úřad tedy měl na starosti tedy stanování cílů, i když ne, potom konkrétní to ty realizace to ne, protože to ty realizace třeba bylo, to bylo na těch jednotlivých rezortech, ministerstvo zdravotnictví bylo odpovědné za svoji agendu a tak dále. A je pravda, že v, vždycky eh, je to potom otázka politické diskuze, vyhodnotit plnění rozpočtu, jak vy jste zmínila, tedy ten rozpočet nebyl vždy eh, dobře plněn, byl plněn eh, na těch 80, 80%, ale já si myslím, že tehdy jsme byli schopni eh, nastartovat takovou mm, eh, globální strategii, mm, která potom proběhla různými tedy dalšími eh, přeměnami, měnily se její názvy, ale vlastně funguje a pořád kontinuálně pokračuje i teď a máme pořád ten úřad státního tajemníka pro telekomunikace a informační společnost, kdy jde o to eh, prosazovat eh, využívání nových technologií a mm, eh, protože je třeba tedy nějakým centrálním jednotným způsobem propagovat informační společnost. Také se ptáte, jak tím, že jsem se zúčastnil koordinace volebních programů, jak eh, eh, jsem já tedy do toho přispíval. V roce 2004 jsem nastoupil poprvé do španělského parlamentu a kromě dalších funkcí v parlamentu, jako třeba, že jsem eh, tedy Eh, mluvčím pro otázku veřejných financí, tak eh, kromě toho jsem participoval na přípravě programu mé eh, strany a vlastně třikrát konkrétně jsem byl pověřen koordinací volebních programů se kterými šla moje strana do voleb. Poprvé to bylo v roce 2004 a za, po druhé to bylo v tomto bylo to v minulém roce, tedy v roce 2011, kdy jsem koordinoval eh, takový rámcový program eh, na podporu kandidátů eh, naší strany v komunálních volbách a ve volbách v autonomních oblastech a také i jsem pracoval na volebním programu do parlamentních voleb Tady v této souvislosti jenom hm, taková eh, úvaha, která mě napadá. Eh, takový volební program, ten plní řadu funkcí. Je to významný nástroj pro politickou komunikaci, ale také i eh, hm, to hm, znamená udělat si takovou širokou vizi, jak by měly vypadat veřejné politiky. A já si myslím, že Mm, tady snad teď jsem odpověděl na všechny vaše otázky tímto. Ja, vielen Dank, eh, Herr Tomé. Ano, mnohokrát děkujeme panu Tomé Mugurusovi. Máme celou řadu dalších otázek. Já bych navrhl, pokud jde o postup, abychom omezili řečnickou dobu. Nicméně ještě paní Ayala Sender má eh, stručnou doplňující otázku. Prosím, stručně. No, no Já Se omlouvám, jenom taková doplňující otázka. Vy jste neodpověděl. Eh, ta poslední otázka, ta se týká, co byste udělal v případě, že parlament by rozhodl, že vás nepotvrdí, eh, kdyby tedy eh, naše stanovisko bylo negativní. Takže v souvislosti s poslední otázkou dotazníku, tak tam doslova říkám, že doufám, že budu moci počítat s důvěrou parlamentu na základě, na základě eh, eh, mé profesní kariéry, vzdělání a nezávislosti. Takže mm, zde eh, samozřejmě ty vztahy mezi určitým dvorem a parlamentem musí probíhat na základě důvěry. A, mm, po, ale pokud parlament vydá eh, nepříznivé stanovisko, eh, pokud je o mé profesní dovednosti, tak já bych požádal španělskou vládu, aby přehodnotila moji nominaci. Takže já myslím, že to je úplně jasné. Eh, proto, abych mohl řádně plnit funkci člena účetního dvora, tak proto potřebuji podporu vašeho parlamentu. A mm, tudíž eh, a vaším úkolem je tedy vyhodnotit, do jaké míry kandidáti jsou schopni plnit tyto funkce a účetní dvůr je tedy eh, technickým eh, úřadem, ale i takovým poradním úřadem pro váš parlament. A eh, proto tam píšu to, co píšu, je, že bych požádal španělskou vládu, aby přehodnotila moji kandidaturu. To znamená, pokud já nesplním vaše podmínky, mm, Mm, pokud váš parlament e, e, dospěje k závěru, že moje schopnosti nestačí na tuto funkci, no tak já požádám e, moji vládu, aby přehodnotila nominaci, aby našla někoho schopnějšího. A já mm, nemohl říci, že já eh, přímo se vzdám kandidatury, protože já jsem přece se eh, neucházel eh, o tuto kandidaturu prostřednictvím nějakého veřejného výběrového řízení. Ne, to já jsem byl jmenován španělskou vládou. Takže já myslím, že to je jasné. Já považuji podporu vašeho parlamentu za nezbytnou proto abych mohl plnit funkci funkce. Kromě toho pocházím ze země, kde e, e, e, ta, kde máme takovou tradici auditu a kontrol, je, že také u nás je to parlament, který potvrzuje členy našich, našeho mm, kontrolního úřadu. Ano, mnohokrát děkuji. Následující kolegové se přihlásili. Rivellini, Otis, Gajos, Skylakakis und Mulder. Ehm, Navrhuji, abychom eh, měli otázku na minutu a půl, eh, odpověď na tři minuty. Prosím, dodržujte aspoň hrubě eh, toto časové rozložení. Kolega Ody. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než položím otázku, tak jednu připomínku k tomu, co říkala kolegyně Ayala Sender, která během 80% svého prohlášení uh, Eh, se snažila vyvodit, že není nezávislý, pokud jde o politickou stránku. Ale já si myslím, že jste to vy, kdo nejste nezávislá. Vy jste socialistka, španělka a vy samozřejmě se pohybujete v politice, děláte politiku. Vy jste se k tomu mohla při, eh, vlastně, vy jste tady ve střetu zájmu, eh, když, eh, já nevím, jestli eh, socialisté ve Španělsku pochopili, že prohráli volby, já nevím, jestli my prohrajeme ve Francii, já si myslím, že ne, protože to by bylo špatné, ale myslím si, že musí být člověk dobrým hráčem. Ta situace je taková, jaká je já lituji toho, že náš výbor pro rozpočtovou kontrolu může tak politizovat tuto záležitost, kde bychom k tomu měli přistupovat pouze po odborné stránce. Eh, já mám na vás, pane eh, Muguru, za eh, otázku. Připravil jste si toto slyšení a my máme problém v našem výboru, Eh, s myšlenkou, že by hlavy států a vlád mohly podepsat určité prohlášení o ujištění, pokud jde o postup absolutária. Pokud budete jmenován členem eh, Evropského účetního dvora, jak budete přistupovat ke vztahům k, s národními te, eh, účetními dvory, protože eh, já jsem přišel s jednou myšlenkou, která tady zatím nemá velkou většinu, ale je to zkrátka myšlenka, že bychom, hm, pokud jde o kontrolu a sdílené řízení, tedy ty fondy, které tady společně spravujeme s členskými státy, že bychom tam mohli mít eh, určité audity společně s národními účetními dvory. Jak vy vnímáte spolupráci mezi účetním dvorem, na evropské úrovni a národními účetními dvory, protože já tady vidím, že máte kariéru, pokud jde o veřejné finance, takže vy jste se také stýkal eh, jistě s účetním dvorem ve Španělsku. Ja. Dank, eh, Ano, mnohokrát děkujeme panu Odimu. Předávám eh, slovo na odpověď. Muchas gracias. Ano, děkuji. Samozřejmě, když Evropský účetní dvůr kontroluje, jak je plněn, čerpán rozpočet Unie, jak se realizují politiky Unie, tak významné procento činnosti účetního dvora je kontrolovat výdaje Eh, ke kterým eh, dochází nebo které eh, se vynakládají prostřednictvím národních rozpočtů. A to znamená, potom jsou to národní kontrolní úřady, které jsou Eh, odpovědny, eh, ne tedy, že kontrolují eh, evropský rozpočet, ale vlastně potažmo ano, přes ty národní rozpočty a tady tedy mm, dochází k určitému souběhu a já si myslím, že bychom měli být efektivní a koordinovat naše úsilí a činnost tak, aby nedocházelo k duplikacím této činnosti a abychom pracovali podle společných postupů, odsouhlasených postup, postupů a aby eh, jedna instituce mohla důvěřovat té druhé instituci a spolehat na, eh, na její výstupy. Eh, takže no ať jsou to tedy kontroly interní či externí, které probíhají v nejrůznějších institucích, eh, tak eh, víme, že to je často velice eh, těžkopádné, komplexní, komplikované, nákladné a <clears throat> také i Mm, činnost různých kontrolních úřadů musí být efektivní, to znamená, musí se to koordinovat a musí to vycházet z ducha důvěry, to znamená, že všichni budou aplikovat stejné postupy a případně i provádět společně ty kontroly. To je ta linie, Eh, které se i drží eh, Evropský účetní dvůr a Národní kontrolní úřady. Na tom se teď pracuje eh, v rámci pracovní skupiny, která byla vytvořena. To znamená, aby ty normy se aplikovaly společně, ty, které se vypracovaly v různých institucích. Dále Riveliny. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, já mám takovou tady úvahu. Evropský parlament by neměl se chovat tak pokrytectví, pokrytecky. Měli bychom spíše se držet věcné stránky a ne formy. A my musíme si položit otázku, zdali ten člen, kterého dnes tady hodnotíme, zdali je odborně připraven, schopen, zdáli ten uh, uh, kandidát je osobou čestnou. Uh, a my tady nemůžeme provádět eh, nějaké analýzy, eh, eh, zdali tedy někdo je tedy z nějaké partaje nebo ne. Mě zajímá přece něco jiného, zdali ta osoba je technicky připravena, odborně připravena na tuto funkci. Nikdo není neutrální, nikdo nemůže být neutrální. A pokud já eh, eh, bych měl být takovým rozhodčím na fotbale, no tak přece také mě zajímá, eh, zdali ten hráč je technicky odborně připraven, zdali je to osoba čestná a chová se čestně a přece mě nezajímá, čemu dává přednost, ale my bychom měli tedy být schopni překonat Mm, toto pokrytectví a měli bychom posuzovat osobu z pohledu odborné přípravy, připravenosti. A mm, takže mm, kolega Ody má pravdu, takže e, e, my bychom tady neměli k tomu přistupovat e, na základě nějakých předsudků. Ja, das war jetzt eher eine Stellungnahme. A to bylo spíše takové stanovisko nebo se chcete zeptat na, nebo chcete říct něco eh, k tomu, jaký fotbalový tým podporujete? Eh, to bylo eh, myšleno ironicky. Takže další kolega Riveliny? Samozřejmě, jestli Real Madrid nebo FC Barcelona, to by mě hodně zajímalo. Na tuto, odpověď, na tuto otázku nemusíte odpovídat, ale pokud chcete, máte slovo. Muchas, muchas gracias y Děkuji. A e, takže e, bych e, řekl tedy, že moje barva je bílá, když mám odpověď na to, ale to téma, které zmiňujete, a když se mám zamyslet nad tím, co má představovat taková nezávislá instituce, a těch máme hodně třeba doma v mé zemi, a i, e, i, e, i třeba jich je hodně zakotveno již v naší ústavě. Jsou to tedy úřady, které musí být e, nezávislé v plnění svých funkcí a samozřejmě to probíhá na základě schopností, připravenosti jednotlivých členů, zdali jsou profesionální a i je to zakotveno ve statutu dané instituce. Neutralita, nestranost, Mm, již eh, je něco, eh, co jsem musel samozřejmě respektovat eh, v mé kariéře, když jsem působil jako, jako vysoký úředník a já jsem hrdý na to, že administrativa je neutrální a já, když jsem třeba byl jmenován inspektorem pro veřejné finance a ty, i ministerstvo tehdy mi dalo eh, grant, eh, stipendium, abych mohl jet eh, studovat do Ameriky a bylo to za mm, socialistického ministra, pana Solčávaj. A vy se ptáte na mm, věci, na které já jsem velice hrdý za profesní kariéry. Já jsem přispěl k reformě daně z příjmu právnických osob a kdy jsem byl eh, docela tedy mladým eh, začínajícím úředníkem a eh, potom i jsem působil jako vysoký úředník a vždycky jsem musel působit neutrálně, nestraně a v tomto případě, pokud budu potvrzen do funkce člena účetního dvora, tak tam k dispozici veškeré své dovednosti, schopnosti, abych ale s tím, že budu plně plnit všechna kritéria profesionality nezávislosti, tak jak se to účetního dvora vyžaduje. Eva Ortiz Filela. Děkuji, dále Eva Ortiz Filela. Děkuji, pane předsedo. Dobrý. Děkuji, pane předsedo, děkuji. No, vítejte, pane Tome. Já myslím, že vy jste velice jasně eh, řekl a sdělil tedy, eh, jak vypadá vaše profesní kariéra. A především nás tady zajímá eh, téma vaší nezávislosti. A moje otázka tedy také bude eh, směřovat tímto směrem. Můžete mi říct, jak, bude, jak budete garantovat tuto nezávislost, pokud třeba eh, zjistíte, že došlo k určitým chybám eh, v členském státu, který vás jmenoval? Děkuji. A jakožto člen účetního dvora, tak Eh, eh, moje povinnost eh, ve smyslu smlouvy Unie, tak moje povinnost, mojí povinností bude jednat zcela neutrálně, bez výjimky. A je to logické, že budu jednat neutrálně vůči zemím i institucím a e, v případě, když e, dojde k nějakým nesrovnalostem, třeba které se budou týkat Španělska, no tak já musím k tomu přistupovat stejně profesionálně, neutrálně jako vůči jiným státům. A e, jakýkoliv případný konflikt zájmů, no tak to v podstatě je i znemožněno tím, že my jsme kolegiem členů účetního dvora a veškerá jednání mezi námi jsou zcela transparentní. Eh, já, mojí povinností, povinností člena účetního dvora je eh, eh, postupovat podle smlouvy. Také i jsem i také skládal tedy stejnou přísahu i u nás doma před naším soudem, když jsem byl jmenován. Děkuji dále kolega Gajer. kolegové, kolegyně. Nejdříve připomínka k diskuzi z mé strany. A ke kolegům Ody a Riveliny. A musíme v argumentaci mít a konzistentní přístup. A já bych vám chtěl připomenout, že při diskusi o prvním návrhu španělské eh, vlády eh, jsme určitě nějak nepochybovali o odbornosti daného kolegy. Rozhodně to nespochybňovali EPP. Hovořili jsme o tom, jestli je to legitimní návrh a jestli bychom eh, se tím vůbec měli zabývat, protože mezi tím přijde nová vláda. Eh, já si myslím, že eh, zde nikdo nespochybňuje kandidaturu, nicméně většina výboru tehdy považovala za špatné nehovořit o kandidatuře předchozího kolegy, protože se má měnit eh, vláda. A také jsme možná hovořili o tom, jestli Faža Kašník eh, byl komunistický eh, špion. Já myslím, že ne vždycky je odbornost v centru celé diskuse. Tak to zkrátka je. Moje Otázka navazuje na otázku kolegy Ody. My ve výboru pro rozpočtovou kontrolu máme problém, že existuje vysoká chybovost. Nevím, jestli zde někoho ruším, tak když tak přestanu. A předseda říká, prosím vás, kolegové, máme zde uh, slyšení, hodnocení přijde později, takže prosím politické postoje později během neveřejného jednání. Nyní se soustřeďme na otázky na kandidáta. Takže pane Gajer. Pan Gajer. Eh, my zde ve výboru pro rozpočtovou kontrolu řešíme vysokou chybovost při provádění evropského rozpočtu. Snažíme se tuto chybovost snížit. Samozřejmě jsme odkázáni na spolupráci členských států, ty mohou dělat mnohem více. Španělsko je jednou ze zemí, která trvalé vykazuje vysokou chybovost, pokud je o regionální fondy. Já jsem to pochopil tak, že tento problém souvisí s tím, že ve Španělsku existuje komplikovaná hierarchie, pokud je o spolupráci mezi centrální vládou v Madridu a regionálními vládami. Já to chápu, nicméně to neznamená, že by španělský stát se neměl snažit snižovat eh, danou chybovost. Pane Tomé, vy se asi v EUD budete muset zabývat takovýmito eh, otázkami budete muset jako kolegium schvalovat e, zprávy týkající se také Španělska. Takže se můžete dostat e, do situace, kdy zprávy Evropského účetního dvora nebudou příliš pozitivní pro e, váš stát a vy je budete muset schválit. A jakým způsobem se budete snažit o to, abyste nějak nezasahovali do těch zpráv? které budou poukazovat na chybovost ve Španělsku, jak chcete, ale přispět eh, jako člen Evropského účetního dvora ke snížení chybovosti ve Španělsku. Děkuji, pane Gajere. Eh, prosím všechny kolegy, aby dodržovali eh, řečnickou dobu a předávám slovo na odpověď. Sí, mi obligación. Moje povinnost, mm, jakožto povinnost člena účetního dvora, bude povinnost obecná. A v souvislosti se Španělskem bude probíhat stejně jako v souvislosti s jinými členskými zeměmi. Pokud ve Španělsku se zjistí chyby, jako v minulosti se zjistilo vzhledem k Um, k objemu eh, čerpaných fondů, mm, které se tam také musí zpravovat i vzhledem k eh, komplikovanosti eh, těch postupů, tak je třeba to nahlásit, je třeba na to poukázat. Pro mě důležité je, že Mm, účetní dvůr také eh, nejenom musí poukazovat eh, na ty oblasti eh, rozpočtu, kde dochází k chybám a každý rok tedy mm, třeba předkládá tedy doporučení, ale také kromě toho musí účetní dvůr pomáhat mm, v tom, aby k tomu nedocházelo, aby se to neopakovalo je mm, hodně co zlepšovat třeba ve eh, správě fondu, i pokud jde o efektivitu kontrol, auditu, eh, jak tedy interně třeba v eh, komisi, tak i pokud jde o interní kontroly v členských státech, mm, kde je třeba i zjednodušovat ty různé postupy. Třeba nyní se diskutuje o novém rozpočtovém období a všechny tyto otázky musí být projednávány. Mm, A jak jsem již řekl i v úvodu, mm, mm, teď zažíváme velkou výjimečnou rozpočtovou krizi, co, což znamená, že eh, těch zdrojů do rozpočtu i v Unii je méně než kdy jindy. A já zde opakuji a zdůrazňuji, že všichni členové účetního dvora plní své funkce nezávisle, ať jsou z jakékoliv země a e, jejich tedy e, odborné profily se doplňují a e, můj závazek bude závazek vůči této instituci, bez toho aniž bych měl nějaké tedy eh, zvláštní eh, vztahy se svou zemí. Naopak, eh, mým zájmem bude dobré hm, řízení rozpočtu a politik Unie. Jak jsem již i řekl, E, to mi hodně leží na srdci i jako občanovi Španělska. A mm, teď e, mm, španělská vláda e, se snaží tedy přijmout nový rozpočtový rámec a koordinuje ten rozpočet s autonomními oblastmi a s těmi eh, tedy jednotlivými nižšími územními správními celky, tak aby se i posilovaly kontroly, aby nedocházelo k excesům, k, k k chybám, k nesrovnalostem eh, v oblasti evropských politik i jiných politik. A děkuji za odpovědu. odpověď. Dále Teodoros Stvilakakos. Uh, thank you. Uh... Mnohokrát děkuji pane předsedo. A děkuji také za úvodní projev. A přečtl jsem si váš životopis, je to velice dobrý životopis. Zásadní otázkou podle mého názoru je, jak nezávislí budete, pokud jde o e, vaše napojení na e, politické strany, protože máte i politickou kariéru vedle eh, auditní kariéry. Já mám tři specifické otázky. Prosím, dejte nám co nejlepší odpovědi, a protože svůj postoj eh, udělám na základě těchto odpovědí. Za prvé, Během vaší auditní kariéry měl jste příležitost odhalit případ, kdy eh, do kterého byli zapojeni eh, lidé z vaší strany. Za druhé, eh, nesouhlasil jste někdy veřejně v rámci své práce s přístupem vaší strany? A za třetí, můžete nám popsat jednu příležitost, ve vašem politickém životě, kdy jste měl pocit, že loajalita vůči vaší straně eh, šla proti eh, veřejnému zájmu. Eh, děkuji kolegovi za to, že držel řečnickou dobu a předávám slovo na odpověď. Vamos a ver, eh, lo, que, lo que usted plantea. Eh, co Eh, vy říkáte, to je eh, taková úvaha o tom, jak se má chovat člen nějaké politické strany eh, v moderní společnosti, kdy v podstatě jako občan tedy se začne nějakým způsobem ten člověk profilovat v politické straně. I vy jste členové politických stran, tak vy to také dobře víte, přece i eh, v členové vašich národních kontrolních úřadů jsou tedy z různých politických tedy eh, eh, rodin, někteří ne, někteří bezpartijní, ale já jsem tedy členem EPP, hm, tedy 12 let, myslím, od roku 2000 jsem členem Lidové strany španělské a Eh, jakožto tedy eh, politik eh, samozřejmě zažívám různé kontroverze, diskrepance a které se musí řešit a čelit tedy různým kontroverzím, například a pokud jde o to, zdali někdy jsem eh, se dostal do nějakého skandálu, korupčního skandálu v eh, mm, minulosti nebo teď, eh, já říkám, že ne, v žádném případě ne. Eh, během celé kariéry. Ne, nebyl jsem eh, nikdy zapleten do podobných věcí a i eh, vlastně vy se ptáte v dotazníku, zdali tedy jsem byl předmětem nějakého vyšetřování nebo soudního řízení, říkám, že ne. A to je všechno. Eh, jsem mm, členem tedy zákonodárného orgánu a ne exekutivy a mm, mám na starosti tedy i mm, veřejné finance a eh, ten, tuto funkci také plním profesionálně eh, nezávisle. Já nevím, stali jsem dobře pochopil vaše otázky, stali vás uspokojuje tato odpověď, ale eh, prosím, pokud potřebujete něco ještě vysvětlit, tak eh, se zeptejte. No, děkuji. Eh, ještě stručné doplnění otázky. Není to ani tak dodatek, Odpověděl jste na dvě první otázky. Mohl byste odpovědět i na tu třetí otázku, kterou zopakuji. Mohl byste nám popsat jednu eh, důležitou událost, kdy jste cítil během vašeho profesního života, že vaše lojalita ke straně je v rozporu s vašimi veřejnými povinnostmi? Pues no creo recordar que... Asi nepamatuji eh, Eh, že mm, jako státní tajemník nebo jako poslanec, že bych se dostal snad do nějakého konfliktu eh, eh, se svými povinnostmi. Já si nepamatuji žádnou takovou situaci nějakého konfliktu zájmu a já, jak víte, Eh, samozřejmě hm, interní život ve straně, politické straně, znamená, že člověk musí tedy přijímat určitá stanoviska, eh, vymezovat se k určitým věcem. Děkuji, teď se hlásí ještě tři další tazatelé, potom bychom to měli ukončit. A teď má slovo pan Mulder. Máte slovo, pane Mulder. Děkuji. Rád bych se vrátil k té odpovědi, kterou jste eh, dal písemně a zopakoval také ústně. Tedy za předpokladu, že náš výbor odmítne vaši kandidaturu, v takovém případě říkáte, že vyzvete španělskou vládu, aby znovu zvážila vaše jmenování. To je naprosto korektní odpověď, ale jaké to bude mít důsledky? Dejme tomu, že španělská vláda mm, se vyjádří tak bez ohledu na názor tohoto výboru, bez ohledu na to, jestli my vás budeme jmenovat, protože to by odpovídalo ústavě a smlouvě, eh, tak by to mohli dělat a řeknou, že byste měl pokračovat. A jak se potom zachováte v tomto případě, když budete vědět, že tento výbor v Evropském parlamentu a eventuálně plenární zasedání by bylo proti vám? Mohl byste eh, potom působit i s tím, že Evropský parlament by k vám vyslovil negativní stanovisko? Já myslím, že jsem to řekl jasně i v dotazníku. Podle mého názoru eh, eh, činnost eh, účetního dvora znamená absolutní nezávislost podle zakládající smlouvy, což je, což mm, představuje, že ten účetní dvůr je vlastně takovým technickým nástrojem pro politické instituce, jako je třeba parlament. A pokud jde o ty kontroly, které provádí další instituce, jako třeba komise a další, tak to eh, znamená, že eh, eh, vždy všechno probíhá na základě výročních zpráv účetního dvora a ten je k tomu podklad, jsou k tomu podkladem. A podle mě to je zásadní pro to, aby členové účetního dvora měli plnou důvěru důvěru vašeho e, výboru a Evropského parlamentu. Já si myslím, že když zakladající smlouva říká, že rada rozhoduje na základě návrhu členských států nebo poté, co rada si vyslechla názor e, parlamentu, tak já myslím, že to e, je docela podstatná věc, protože Parlament potom bude muset eh, s tím účetním dvorem spolupracovat eh, a to velice úzkým způsobem, samozřejmě i jiné instituce. A proto si myslím, že to říkám úplně jasně eh, v té odpovědi a já bych potom požádal vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí a našla jiného kandidáta, který bude mít profesní kariéru a zkušenosti a schopnosti, které budou hodné. Ja, vielen Dank. Děkuji. Eh, dále má kolegyně Anderson. Děkuji, pane předsedo. Já Děkuji. Mám dotaz k práci účetního dvora. Na naší frakci se zabýváme také neformální společností, také trestní činností. A jde zkrátka o příjmy eh, z těchto nelegálních činností, které potom vlastně končí někde v daňových rájech, rájích. Vielen Dank, Frau oder? Bitte schön. Další řečník. Sí, eh, el, el, el tribunal de cuenta... Ano, účetní dvůr mm, jakožto kontrolní úřad, eh, externí eh, nezávislý úřad, eh, který tedy kontroluje účty a i pokud zjistí, že došlo k nějakým podvodům, tak to musí nahlásit OLAFu a dalším tedy příslušným institucím. Myslím si, že z, z povahy, za samotné povahy činnosti účetního dvora lze i e, odvozovat, že účetní dvůr může předkládat doporučení směřující ke zlepšení e, postupu, aby se předcházelo podvodům, třeba v případě DPH, e, tedy ty různé operace, kdy dochází k zneužívání či obcházení DPH, jsou to tedy ty přeshraniční podvody z DPH, které se dotýkají týkají e, různých tedy finančních úřadů, členských států, které o tom dobře vědí. Že, e, a e, pokud jde o i využívání daňových rájů, tak podle mě to je skutečně velká metla. Já mám za sebou hodně iniciativ ve španělském parlamentu právě na toto téma. A já zde eh, zcela eh, jsem souzněl s levicovými eh, politickými skupinami a já si myslím, že tady je třeba posílit aktivity ve všech členských státech i v evropských institucích, ale na to je třeba velká politická dohoda a na úrovni já nevím, G20 a hm, podobných, na podobných fórech. Eh, třeba eh, před třemi roky v Londýně G20 sice o tom mluvila, ale nedošlo k velkému pokroku, takže já s vámi souhlasím eh, zneužívání nebo využívání daňových rájů, to je pro nás velice škodlivé, tak se tím musí naše instituce zabývat. Děkuji a závěrem dávám slovo paní zpravodajce Ayala Sender. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, já jsem neočekávala, že eh, eh, eh, tato diskuze tedy se takto vyvine. To, nebyla, to nebyl můj úmysl, když jsem zmiňovala ty různé podmínky Mm, které musí splňovat členové účetního dvoru, dvora. Já jsem právě eh, tam chtěla vypíchnout tu nezávislost a eh, eh, váš předchůdce, ten měl podobný profesní profil a určitě to vy víte. Vy také jste výborný profesionál, to je známá věc, to je jasná věc. A takže mm, ty tady, eh, pokud jde o odbornost, tak je to stejné, ale akorát eh, tady je to ta otázka tedy té nezávislosti a eh, takže proto jsem chtěla si to tady vyslechnout a ne tedy ohřívat nějakou vlastní polívčičku. A takže stejně my se na to ptáme všech kandidátů a mm, mm, Eh, stejně jako je to vždycky stejné. A pan Tomé eh, zde uznal některé ty aspekty, které já jsem zmínila, eh, třeba když působil nebo řídil ten program sítí REDES a podobně. Ještě jedna věc, kterou bych chtěla říct si panu Tome, je taková otázka, která hm, E, e, v zásadě zde explicitně neza, nezazněla. To je otázka jazykové vybavenosti. Takže mohl byste nám tedy třeba i odpovědět v nějakém jiném jazyce a nejenom ve španělštině, protože e, zde kolegové, kteří neumí španělsky, tak hovoří tedy se členy účetního dvora v jiných jazycích tak to, že to je také pro nás velice důležitý element. Já se ptám, když nám říkáte eh, v souvislosti s tou otázkou, eh, která se týká chybovosti a nesrovnalosti, když eh, a připlnění třeba strukturálních fondů v členských státech, obecně řečeno, tak mm, u nás ve Španělsku nám to hodně leží na srdci, tak tady nejde pouze o uh, uh, ty chyby e, e, vlád nebo těch státních zpráv, ale já ještě se vás chci zeptat na něco jiného a to je, jak byste řešil třeba případný konflikt zájmů mm, který, když vy jako účetní dvůr, kolektivní orgán, eh, byste eh, měli tedy eh, řešit významné chyby, omily třeba těch autonomních oblastí, jako třeba Andaluzie nebo Valencie, a tedy jak, a to nejenom v tedy to znamená eh, třeba za období, kdy vy jste sám osobně participoval na přípravě těch různých programů. Takže zde eh, Víme, že e, důležitý je nejenom ten akademický profil, ale i ten politický profil. A účetní dvůr je tedy technickým orgánem, ale on není jenom technickým odborným orgánem, takže tam je třeba spojit všechny ty možné profily, akademický, odborný a politický. A já se ptám, s kterým tím profilem vy se lépe identifikujete a e, potom v případě, že budete potvrzen do funkce, tak eh, víte, že budete muset skládat přísahu před eh, soudním dvorem. A ještě ale bych chtěla osopakovat to, zda byste mohla hovořit jiným jazykem. Kolegové, máme velice plný pořad jednání. Nyní zde máme tři otázky od zpravodajky. Já bych chtěla, chtěl zdůraznit jednu otázku, eh, a ta se týká strukturálních a fondů a fondů soudržnosti. To je důležité téma pro náš výbor. Jde nám o to, aby tato věc byla vyřešena nejenom ve Španělsku, ale i v jiných oblastech. Takže na poslední odpověď předávám slovo panu Tomému Muguruzovi. Vím, že jako člen Evropského úředního dvora a budu muset pracovat v jiném jazyce, nikoli ve španělštině. Byl jsem informován, že schůze účetního dvora probíhají buď ve španělštině, eh, buď ve francouzštině, němčině nebo angličtině. A moje francouzština je eh, velice eh, základní, nehovořím německy, nicméně myslím, že jsem schopen eh, na každodenní úrovni pracovat v angličtině. I když eh, jsem nikdy dříve v angličtině nepracoval. Nicméně myslím, že eh, bych na angličtině mohl dále pracovat. Pokud jde o technické otázky, máte pravdu, když hovoříte o problémech ve Španělsku. Jednotlivé kraje ve Španělsku mají problémy s využíváním strukturálních fondů. Mohu vás ujistit, že nebudu nějak rozlišovat při postupech, nebudu jinak přistupovat ke Španělsku a k jiným zemím. Samozřejmě, eh, pokud by zde byly nějaké pochybnosti, vždy eh, bych eh, na ně poukázal před účetním dvorem. Myslím si, že statut účetního dvora je naprosto jasný v tomto ohledu. Ptali jste se mě, jestli jsem akademik, politik nebo odborník. Já myslím, že zahrnuji všechny tyto aspekty. Začal jsem svoji profesní kariéru jako úředník, státní úředník a v podstatě stále jsem státní úředník. A nikdy jsem neměl příjem ze soukromých zdrojů. A nikdy jsem nebyl ze Eh, soukromých eh, ze soukromé sféry nějak jako výrazně ovlivňován. Vždy jsem byl tedy státním úředníkem. Měl jsem také vysoké pozice ve španělské vládě, eh, administrativě a pracoval jsem také pro parlament. Zároveň jsem měl akademickou kariéru, byl jsem učitelem na univerzitě v Madridu, na katedře financí na Univerzitě kompetence. Jsem velice hrdý na tuto část své profesní kariéry. Eh, samozřejmě každý člen účetního dvora musí učinit eh, slib. Já si jsem vědom veškerých pravidel, která se týkají Evropského účetního dvora a jeho členů. A to, eh, s čím se vám zde chci prezentovat, je především moje zkušenost, moje znalosti. A také eh, nezávislost v budoucnu, protože to je pro Evropský účetní dvůr samozřejmost. Eh, pro Evropský účetní dvůr bezúhonost, profesionalita, transparentnost, to jsou naprosto základní věci a jsou to podmínky stanovené pro práci v Evropském účetním dvoře. Vážení kolegové, nyní proběhlo velice intenzivní slyšení a myslím, že jménem celého výboru mohu říci, že toto veřejné slyšení považujeme za důležitou součást živoucí demokracie. Chtěli bychom mnohokrát poděkovat panu Tomé Mugurusovi Děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. A děkuji, pane předsedo, děkuji eh, členové výboru. Dámy a pánové, vážení kolegové, nyní budeme mít schůzi, eh, která bude neveřejná, budeme hovořit o kandidátovi. Takže prosím všechny, kteří eh, zde nemají být během neveřejného jednání, aby odešli, a tak abychom i hned mohli začít eh, z další částí našeho pořadu jednání.